Thank you, colleagues. Vážení, jo, kolegové. Trying to sort out the delegation visit to Crete. Já jsem jenom chtěl eh, vyřešit jednat návštěvu na Kretu, která je větší než delegace z AKT. A nyní bych rád pokračoval za započatém jednání co se týče ohlášení předsedy, tak bych vám rád sdělil výsledky zasedání koordinátorů ke jmenování zpravodajů a navrhovatelů k návrhu směrnice pozměňující směrnici z roku 2009-16 o e, státní kontrole přístavů. E, toho se ujme pan předseda sám e, k stanoviskům z vlastního podnětu. Máme návrh na eh, směrnici o odpovědnosti státu ke směrnici 13 eh, 2009 Eh, což je dohoda mezi vlastníky lodí eh, v souvislosti s úmluvou o zaměstnávání na moři a stanovisko poskytne EPP na základě systému rotace k návrhu rozhodnutí o recyklaci eh, lodí bylo rozhodnuto, že se nic podnikat nebude, stejně tak, co se týče ratifikace Hongkongské mezinárodní úmluvy o recyklaci lodí, opět žádné kroky k návrhu převodu eh, vozidel registrovaných v jiném členském státě. Stanovisko připraví skupina EPP pracovní dokument, zpráva o pokroku, žádné další kroky, sdělení eh, od Evropského hospodářského sociálního výboru k regionu Balského moře, žádné kroky a žádné kroky také k rozhodnutí eh, připravení společného návrhu eh, k radě pro energetiku a ke komitologii. Vzali jsme na vědomí eh, dohodu předsedů výboru o termínu eh, k financování projektu ESA a rozhodnutí o prioritách výboru pro pracovní program Komise pro roku 2013. Jednotné evropské nebe bude prioritou a dalších pět eh, priorit. Železniční trh, eh, kabotáž, eh, podmínky pro řidiče, smart ticketing a ehm, vnitrozemská doprava, námořní doprava a mobilita ve městech. Dále bylo rozhodnuto, že bude uspořádáno minislyšení o právech cestujících na základě zprávy pana Baxe a hlasování výboru proběhne po letních prázdninách, tak abychom se tam ještě s tím minislyšením vedli počítačovým rezervačním systému a transatlantickému legislativnímu dialogu se koordinátoři rozhodli tento bod dát do pořadu jednání pro další zasedání. Tolik tedy stručná zpráva ze zasedání koordinátorů. Má někdo nějaké otázky, připomínky? Pokud ne, můžeme odsouhlasit tuto zprávu. Děkuji vám mnohokrát. Dalším bodem na pořadu jednání je hlasování. Máte hlasovací karty. Vždycky testujeme, ano. Protože se ukáže často, že PP má o jeden víc. Uvidíme. Každý má hlasovací karty. Budeme testovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A zdá se, že EPP má v po, počet hlasů hlasovacích zařízení v pořádku. Můžeme tedy postoupit k hlasování. První hlasování k návrhu pana Zíleho. Návrh směrnice o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. A Začnu s pozměňovacím návrhem 16. 15 byla stažena, takže 16. Jako doplnění, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To ještě ověříme. Myslíme, že tento návrh je schválen. Hlasujeme k návrhu 16. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Tak schváleno. Další návrh 4. zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Návrh 17 jakožto doplnění e, k článku 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. E, návrh 5 je kompatibilní. E, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19 navíc. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Pana zpravodaje, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď si dám čaj do šálku. 21. Paní Tykal, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. To je ústní jazykový návrh. Plavidlo bude a tak dále. Všichni souhlasí s tímto návrhem, ústní návrh 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 7. Ústní návrh tedy bude zajištěna ventilace a tak dále. Někdo proti, nikdo. Budeme hlasovat. Kdo je pro návrh 7, proti, zdržel se, schváleno. Můžete mi někdo prosím dodat vodu a mléko do čaje? Já jsem si eh, eh, stihl vzít sáček čaje, ale nějak mě minuli s tou horkou vodou. Eh, tak je to doplněk, pane Kramere. 24. Ždanoka, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 25, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto asi. Ano. 27 pro, proti, držel se, Zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 9. Ústní pozměňovací návrh Nejsou námitky proti ústnímu návrhu? Dobrá, budeme hlasovat s ústním návrhem pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme si eh, pozměňovací návrh 9 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto desítka zase s ústním pozměňovacím návrhem ve dvou částech. Námitky nejsou, takže první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dobrá už mám i mléko. E, prámbole 15 pro. Je to návrh 11 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To je problém s logistikou mléka, opravdu. Návrh 3 s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky? Nejsou, dobrá. Takže kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže nyní závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. 35 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, a, takže gratuluji panu Zílemu. OK. We're now ahead of time again, now I know. Takže máme dost času. Vím, že někteří kolegové jsou z toho zmateni, když nám zbyde volný čas, ale my jsme prostě v tomto výboru daleko efektivnější než v jiných výborech, které mají vždy spoždění. Takže pokud pan Fleckenstein je připravený, budeme pokračovat eh, bodem oznámení výsledku jednání o nařízení MSA. Prosím, máte slovo. Kolegům Pane předsedo, vážení kolegové, jednání s radou o nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost nebyla lehká, ostatně to ani nikdo nečekal. Rada a hlavně velké členské státy eh, předsednictví se hodně snažilo, abychom eh, dosáhli pokroku v jednání a já doporučuji hlasovat pro závěry těchto jednání. Rád bych zdůraznil sedm důležitých bodů. Za prvé, co se týče havárií Eh, ropných plošin. Eh, agentura může eh, zasahovat. V tuto chvíli my jsme museli konstatovat, že zatím neexistuje právní základ pro to, abychom udělali všechno, co si přejeme. Ale komise by si přála, aby agentura mohla také zasahovat v případě preventivních akcí a navrhuje se myslet se nad touto otázkou předložit návrhy v tomto směru. A pak eh, tady je zapojení agentury do boje s pirátstvím. Eh, bude poskytovat technickou pomoc v eh, oblasti lokalizace pirátů, to není ostatně nic nového. A a je vlastně docela překvapivé, že eh, bylo tak těžké prosadit do textu něco, co už vlastně existuje a co se dělá. Totež Frontex, agentura pro eh, námořní bezpečnost, by měla mít eh, možnost také se zapojit. Za čtvrté, to byl bod, na kterém nám hodně záleželo, zjednodušení administrativních procedur technické prostředky agentury nyní mohou být dány k dispozici, takže to by nám mělo umožnit přiblížit se vnitřnímu trhu v této oblasti. Za páté, vzdělávání pracovníků na moři. Agentura má mezinárodní zkušenosti, světové zkušenosti v této oblasti, takže může opravdu přispět. do vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků na moři. Ale jak si dohodli se v podstatě na tom, že to bude nepovinné. Sousedská pomoc třetím zemím, to je další otázka, o které se jednalo už delší dobu a víceletá strategie agentury musí být vždy také projednaná z tohoto pohledu. Mně se to zdá být přirozené, ale tak tomu zřejmě zatím nebylo. Bylo to považováno za automatické. Každopádně moc děkuji kolegovi z dánského předsednictví Eh, který umožnil dospět k tomuto výsledku a děkuji také komisi i celému týmu, který mi velice pomohl. Děkuji, pane Flakensteine, pan de Grandes za EPP. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych rád byl objektivní a poděkoval zpravodaji za tuto pozoruhodnou práci. Neříkám to jen tak ze zvyku, jenom proto také, že to, tomu věřím, že si to opravdu myslím a e, důvodem tohoto úspěchu je, že vím, že vždycky je velice složité všechny názory sladit a on musel prokázat velikou rozhodnost, ale díky těmto podmínkám jsme dostali vynikající výsledek, ale musím mít také spravedlivý. E, komise a komise nám přinesla, e, poskytla veškerou pomoc. Jak jste správně řekl, můžeme zdůraznit několik aspektů výsledku tohoto rozhodovacího řízení. Je to opravdu závažné a myslím si, že musíme především e, zdůraznit, že jsme dokázali bojovat proti pirátství a to, co se nám povedlo, je opravdový úspěch. Musíme to ještě podpořit a ten bod tedy máme za sebou dále lepší informace námořníků, abychom se vyhnuli všem incidentům a v tom potřebujeme mít opravdu evropský rámec. Na druhé straně se nám povedlo, že dokážeme vytvořit námořní evropský prostor bez hranic bez omezení a to nám umožní posílit správné fungování systému a rovněž tak bychom mohli bojovat proti znečištění vyvolané eh, plynařskými a eh, ropnými plošinami. V rámci těchto plošin na moři se nám daří bojovat proti znečištění. Všichni souhlasíme s tím, že zpravodaj opravdu eh, má velkou eh, roli, zahrá velkou roli v tomto úspěšném řešení. Nebylo to jednoduché. A ještě tedy jednou zdůrazňuji, že zpravodaj učinil eh, vynikající, odevzdal vynikající práci a můžeme být velice spokojeni s finálním důsledkem. Thank you very much, Mrs. Bilbao. Děkuji, paní Bilbo. Gracias, presidente. En primer lugar, como no puede ser... Děkuji. Nejprve, a to je zcela evidentní, bych ráda poděkovala zpravodaji za jeho klidný způsob vyjednávání s komisí, protože On eh, vynaložil obrovské úsilí, aby eh, udržel své stanovisko vůči některým členům rady a díky to, této, tomuto projektu se nám posílili pravomoci EMSI a domnívám se, že svým způsobem můžeme nahlížet na budoucnost pozitivně a s tím, že se nám podaří vyhnout některým katastrofám. Tímto způsobem jsme mohli posílit roli EMSA v boji proti pirátství a rovněž tak se nám takto podařilo lépe bojovat proti znečištění, mimo jiné znečištění zvrtných e, plošin a eh, se všemi tedy eh, správným právním základem a se všemi zárukami se nám podařilo posílit tento bod, abychom mohli v budoucnu bojovat proti veškerému typu znečištění. Pro vaši informaci, eh, dohody mezi jednotlivými členskými státy a informovanost musí probíhat na dobrovolném základě. Do budoucna budeme pracovat na harmonizaci a na informovanosti pracovníků eh, na moři. A je to taková prestižní záležitost, která by se mohla stát. Naším obrazem eh, vůči veřejnosti, pokud jde o boj proti těmto problémům. Když se nám to nepodaří teď hned, určitě se nám to povede v budoucnosti a přejeme si lepší zaangažovanost státu pro vyšší informovanost námořníků a lidí, kteří pracují na moři. Dále, co jsme, eh, co jsme kritizovali při vyjednávání, rada bych to tady zdůraznila, je návrh rady pakliže eh, jsme dospěli k dohodě, pokud je o globální balíček, tak Rada je připravena zohlednit eh, pozměňovací návrhy či kompromisy, pokud jde o rovnováhu mezi ehm, eh, muži a ženami. Podařila se nám dohoda, je nepřijatelné, aby aby tady byly nějaké podmínky, pokud jde o zavádění kompromisních návrhů, pokud jde o rovnováhu eh, a paritu lidí v v administrativě, to jsem neviděla nikde jinde, pokud jde o e, jakoukoliv zprávu tohoto parlamentu. Když nasloucháme paní Redingové, ona by si chtěla donutit e, správně Rady evropských podniků k tomu, aby v určitém okamžiku e, tam byla parita mezi muži a ženami ve správní radě. Po této kritické připomínce bych ráda řekla, že k tomto bodě bychom dali přednost tomu, aby některé pozměňující návrhy byly přijaty. I když se podívám na uh, úvodní eh, stan, ustanovení, uh, je pravda, že se někdo, že, že tam je řečeno, že se budeme snažit, aby uh, byla rovnováha mezi muži a ženami a my chceme jít ještě dále. Musíme zůstat koherentní. Spolit evropskými politikami, které obhajují parlament a e, komise, ale nebylo to možné. Nicméně tady pozitivní stanovisko, dostali jsme se dále, než jsme se na začátku domnívali a skutečnost nás ještě donutí, abychom posílili pravomoci této agentury. Děkuji. Mr. Taylor. Děkuji, paní Taylor. Uh, thanks, Chair. Pan Taylor, pardon. Děkuji. já bych vlastně chtěl poděkovat hlavně panu Fleckensteinovi za jeho velice konstruktivní zprávu a hlavně za, mu chci poděkovat za podporu našeho entuziasmu, eh, aby EMSA mohla kontrolovat eh, ropné a plynové zařízení. To je opravdu velmi důležité a velice pozitivní přispění do budoucna sice máme stoprocentní spoždění za genderovou otázkou e, ve vedení EMSA, jsem se zúčastnil vedení, e, schůzi vedení a musel jsem si všimnout, že tam opravdu moc žen na té platformě nehovořilo, přestože si myslím, že tam je mnoho příležitostí a pro obě pohlaví a mělo by tam tedy být zastoupeno více žen. Nicméně děkuji ještě jednou panu Fleckensteinovi. Děkuji. Pane Zíle, chcete potvrdit, že existují dvě pohlaví? Já děkuji, pane předsedo. A chtěl bych také poděkovat panu Fleckensteinovi za jeho úsilí, co se týče eh, kompetence a schopnosti EMSA, které mm, jako jeho pravomoci jsou posílené. A co se týče otázky boje proti pirátství a eh, ropných plošin, za to je, myslím, velmi důležité. A já mu moc děkuji Thank you very much. And I don't think Mr. Tussas is... Děkuji. Zdá se, že nikdo další se nehlásí, leda, že by se ještě někdo chtěl přihlásit, pana al khadraoui který nikdy nezmešká příležitost. Děkuji, pane předsedo. Ano, pane předsedo, jménem své skupiny bych i já rád poděkoval zpravodajem, který eh, vyjednával pro celý parlament, nebo za celý parlament samozřejmě eh, měl veškerou naši podporu v úsilí, které vyvinul. Podporujeme jeho návrh a hm, přáli bychom si námořní prostor pro Evropskou unii a zpráva opravdu jde ve směru toho společného Eh, řízení a je tady také boj proti piráctví, což je zcela rozhodující. Boj proti znečištění eh, ropných plošin. V budoucnosti bychom se měli dostat ještě dále a rozvinout úlohu EMSI v oblasti prevence. Ale dejme tomu, že dobrý krok byl učiněn vpřed. Děkuji. Děkuji, paní Jäger z komise. Děkuji, pane předsedo jménem komise a hlavně e, za pana Karamisa, kterého tady zastupuji, bych chtěla vyjádřit naše uspokojení e, s výsledky ve druhém čtení a chtěla bych poblahopřát zpravodaji panu Fleckensteinovi a jeho spoluspravodajům za velice profesionální přístup a podporu k návrhu komise. Ten závěrečný text je rozumný, vyvážený kompromis komise podobně jako parlament by si byla přála ambicioznější eh, text, nicméně ten základ, eh, ta, ta myšlenka našeho návrhu, ta tam je a umožní eh, organizaci EMSA úspěšně pomáhat členským státům pro komisi, to znamená novou, novou práci a e, EMSA vytvoří tedy ten námořní prostor bez překážek, boj proti pirátství a bude se roli v oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků na moři. E, budeme také, bude také se zapojovat do boje s znečišťováním moře. E, mrzí nás, že jsme nepřemluvili radu k rozšíření otázky prevence eh, offshoreových eh, Eh, otázek, nicméně chystá se s tím zabývat v rámci zprávy o vývoji. Eh, s kolegy z DG, DG Energ se budeme eh, také zabývat otázkou bezpečnosti námořních zařízení, ale myslím si, že otázka genderové rovnosti je tedy také částečně mošetřena. Děkuji za Eh, kompromisní návrhy a těšíme se na další spolupráci na toto téma. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Fleckensteine. Chcete něco k tomu doplnit? Danke für das, eh, für die gute Zusammenarbeit. Děkuji vám všem za vynikající spolupráci. We then have the... Dobrá, takže tím Eh, rada tedy to bude muset tedy eh, schválit, potom se k tomu vrátíme a budeme hlasovat. Další bod na pořadu jednání je slyšení týkající na no, slyšení, které bude na společné schůzi nás a ITRE v sále eh, PHS 3050. bylo by asi eh, příjemné, kdyby nás tam bylo víc než třeba tři, takže to jistě zpravodaj ocení, začneme v 10.30 a chtěl bych připomenout, že ve tři se sejdeme zase tady, přijde pan Jažembovský a bude hovořit e, o funkčním bloku vzdušného prostoru. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, bych vás chtěla podpořit, eh, pan Rike a já, to jsem vás chtěla upozornit, v okamžiku, kdy se budou rozvíjet ty eh, přílohy, my předložíme jednotlivé body a ti, kdo tam nebudou, no tak nezohledníme jejich návrh. A ti, kdo tam budou, samozřejmě ty nějak do toho zapracujeme. Uh, Čili vězte tedy, že budeme postupovat tímto způsobem. 10.30. Ah. Dostavte se všichni.